Kolegové, začneme s dalším bodem na pořadu jednání. A dostáváme se k evropské politice sousedství směrem k posílenému partnerství. A máme zde 160 pozměňovacích návrhů, které předložili kolegové. Všechny pozměňovací návrhy byly předloženy, e, přeloženy do ostatních jazyků. Většina z nich byla předložena anglicky. Předám slovo panu Sariuši Volskému, který je zodpovědný za e, východní partnerství a panu Pancerimu, který je odpovědný za jižní partnerství. A máme se také pana Dimitrova, který nás bude informovat o situaci v Gruzii. A později dostane slovo, ale nejdříve dostane slovo pan Sariuš Volský, spoluspravodaj, eh, který se specializuje na východní partnerství. Děkuji, pane předsedo. Přednedávnem jsme hovořili o mé zprávě. Měli jsme první čtení. Já se budu snažit být stručný. Máme 160 pozměňovacích návrhů. Děkuji všem, kteří je předložili, kteří přispěli k mé zprávě. Já s kolegou Pancerim jsme si návrhy pročetli a poté jsme se pokusili eh, nalézt odpovídající eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Druhá připomínka z mé strany je následující. Věci se mění, především eh, v oblasti východního partnerství. Situace je tam velice dynamická. Chtěl bych jenom připomenout to, o čem už jsme hovořili dnes dopoledne. když jsme mluvili o prozatímním uplatňování dohody o přidružení s Ukrajinou. Je možné, že dojde ke změně časového plánu. Možná dojde k odložení, nikoli urychlení hlasování, ale to vše je v rukou předsedy Broka a záleží to také samozřejmě na odpovídajících událostech, ke kterým má dojít. Jde o to, aby, aby Ukrajina splnila veškeré požadavky a poté budeme moci ve své zprávě jasně říci, zda doporučujeme či nikoli podepsání dohody. Takže eh, ta oblast východního partnerství zde působí problémy a já děkuji panu Pancerimu, že chápe, že eh, otázky východního partnerství budou mít vliv na časový rámec. Shodli jsme se se spoluspravodajem, že budeme mít tři schůzky se stínovými zpravodaji. První se bude týkat eh, obecné části a poté budou eh, dvě eh, schůzky odděleně pro východ a pro jih. Děkuji velice kolegovi Pancerimu za vynikající spolupráci na této zprávě. Celá řada pozměňovacích návrhů je hodnotná, pokud jde o obsah, ale věci se zde opakují, a to celkem často, nebo přesahují ehm, rozsah této zprávy respektujeme tyto pozměňovací návrhy, ale přesto některé budeme muset eh, dát stranou, eh, aniž bychom chtěli nějakým způsobem spochybňovat jejich obsah. Společně s panem Pancerem jsme se dohodli, že podpoříme ty pozměňovací návrhy, které přinášejí nový a relevantní obsah do zprávy. Doufáme, že ti, kteří předložili pozměňovací návrhy, které nebudou zohledněny, to pochopí. Pokud jde o východní partnerství, moje část zprávy, jsem optimistický, pokud jde o výsledek. Pokud, eh, bude, pokud se ustuteční ten optimistický scénář před summitem ve Vilniusu, potom tato zpráva bude důležitým hlasem v pravou chvíli a řekne, co, čeho bude možné dosáhnout eh, na summitu ve Vilniusu. Dnes dopoledne jsme hovořili s panem O'Sullivanem a vyplynulo z toho, že pokud věci budou postupovat tak, jak doufáme, a pokud rada rozhodne o prozatímním uplatňování dohody o přidružení, a podepíše tuto dohodu, potom tato zpráva bude moci obsahovat větu nebo odstavec, který bude říkat, že a byla, byly naplněny požadavky postupu pro souhlas eh, parlamentu ten není ale v této, v této věci eh, povinný. V každém případě bych, bychom chtěli, aby ratifikace proběhla před koncem funkčního období, eh, asi na jaře. Nicméně chceme dát eh, případně v této zprávě souhlas radě k tomu, aby plně implementovala především tu obchodní část uh, Eh, dohody o přidružení eh, a to prozatímně. Takže eh, to je všechno z mé strany. Mnohokrát děkuji spoluspravodaji za vynikající spolupráci a také za předložené pozměňovací návrhy. Děkuji Jacku a nyní má slovo spoluspravodaj, který je odpovědný za jižní dimenzi, pan Pancery. Děkuji. I já děkuji kolegovi Sariuši Volskému té obecné části, tak tam v podstatě jde jenom o to, abychom nalezli rovnováhu a systematizovali různé pojmy, aby ten text byl trošku homogenější. Pořád tedy k té obecné části, i tedy k té části, která se týká jižního partnerství, tam je několik pozměňovacích návrhů, které se týkají takových prohlášení, jako je barcelonské, pařížské, anebo různých doporučení. Tam v podstatě není žádný problém. Mohu to tam zohlednit. To jsou tedy pozměňovací návrhy, které se týkají také principu less for less a také koherentnosti, konzistentnosti politik sousedství. Tam se budeme snažit tedy dosáhnout rovnováhy. Hodně pozměňovacích návrhů, které je možné podpořit, se týkají nutnosti zohlednit aspirace arabských států, pokud jde o boj proti korupci, dodržování lidských práv a tak podobně, tam si myslím, že není žádný problém. Tyto pozměňovací návrhy je možno začlenit jenom to vše musí být trošku systematické. A pak je zde několik pozměňovacích návrhů, které rozšiřují dosah některých částí textu, pokud jde o tu jižní dimenzi. A i zde pracujeme s kolegou Sariušem Volským na tom, aby to bylo konzistentní, ale nevidím v tom žádné zvláštní problémy. Některé Specifické kompromisy se budou týkat eh, úvodního ustanovení E, které se týká cílů politiky sousedství, to jsou 73 až 84, odstavec 1. Tam se hovoří o zveřejnění Progress Report z roku 2012 a to jsou pozměňovací návrhy 96 až 98, potom technické kompromisy u odstavce 3, tam žádáme konkrétní hodnocení nové politiky sousedství a potom odstavec 4, který se týká podpory procesu přechodu k demokracii a zapojení občanské společnosti, menšin, nevládních organizací. Tam uděláme pozměňovací návrh, který to schrne. A potom odstavec 5 až 13, tam jsou pozměňovací návrhy 144 až 274, které jsou specifické pro východní dimenzi, to samozřejmě ponecháme na svém spoluspravodaji, který se vyjádří k tomu, zda je to tam možno nebo ne začlenit. Pokud jde o specifickou část, která se týká jižní dimenze, tak tam budeme mít kompromis ohledně odstavce 13, který se týká organizace Task Force jejich rozšíření na jiné oblasti sousedství Já chci připomenout, že cíl tohoto pozměňovacího návrhu je také zdůraznit, že náš parlament se účastní tvorby těchto task force. V našem usnesení o Tunisku z roku 2011 jsme navrhovali vysoké představitelce, aby vytvořila takové task force a je nutné, aby se tyto zkušenosti rozšířili i na další oblasti jižního sousedství. Další kompromis se týká podpory, nebo tedy nutnosti podpory přechodu k demokracii, to musí být priorita pro Evropskou unii a potom také podpořím pozměňovací návrhy, které se týkají podpory skutečné regionální integrace, pokud jde o jižní dimenzi. Pak je zde spousta pozměňovacích návrhů, já to chci říct velmi stručně, které se týkají jednotlivých států. U těchto pozměňovacích návrhů je jasné, že budou předloženy, že tady předloženy byly, protože jsme měli omezený rozsah, jako pokaždé, když děláme nějakou zprávu, máme omezený rozsah a tím pádem se nám to tam nevešlo. Takže mnohé z těchto pozměňovacích návrhů, které se týkají jednotlivých zemí, jako Alžírska, Egypta a dalších zemí, ty budou vzaty v úvahu a budou přijaty některé z nich. Samozřejmě, pokud jde o mne, tak nejsou úplně přijatelné. O jiných jsme diskutovali v souvislosti také s Tanukovou zprávou, Maroko a tak dále, takže tam se na to podíváme konkrétně a vyhodnotíme také setkání se stínovými zpravodaji, abychom našli skutečně konzistentní přístup k této práci. Myslím si, že můžeme v klidu pracovat. I já k tomu mám pozitivní odpověď a jsem optimista, myslím, že dosáhneme cíle co nejdříve. To je vše, děkuji. Děkuji, pane Pancery. Než dám slovo stírovým zpravodajům a dalším poslancům, tak bych rád na úvod dal slovo panu Filipovi Dimitrosovi, aby nás informoval o Gruzi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem se díval na návrh usnesení a jsem opravdu rád, že to začíná tím, že se tam uvádí ty úspěchy Gruzie za posledních deset let. Všichni víme, že před deseti lety jsme se nedokázali představit, že by Gruzie dosáhla takového pokroku. Je zde populární postoj, který byl měřen i v uplynulých nebo tedy v minulých eh, průzkumech veřejného mínění. Je tam tedy silná podpora spolupráce s EU. Opozice je rozhodně pro západní a pro evropská. Potom i spousta členů vlády se už vyjádřila v tomto smyslu. Takže je velmi důležité, jaké budou kroky na evropské straně, aby tato tendence nebyla podkopána. A když to říkám, tak eh, samozřejmě chci říct, eh, že jsme znepokojeni nedávnými událostmi v regionu, v Gruzii ovšem. Tam není žádný větší prostor pro tlak zvnějšku. Tam 20 tohoto území je odstrženo, takže je těžké mít tam nějaký vliv na tu další část. Riziko je spojeno s tím, co se děje uvnitř a s politickou dynamikou, kterou musíme pozorně sledovat. Z toho důvodu se nemyslím, že můžeme očekávat nějaká překvapení ještě před summitem ve Vilniusu. A realizace toho dlouhodobého přání, aby byla uzavřena dohoda o přidružení, plus také ta možnost, eh, která se zmiňuje v návrhu usnesení, rychlého podpisu a liberalizace nebo tedy zrušení víz, to je také velmi důležité, protože se objeví konkurenční návrhy a ty by ještě mohly posílit tyto tendence. Jak se říká, politická dynamika země ve velmi citlivém období, budou zde prezidentské volby, budou tam tři kandidáti z vládní strany, z prozápadní opozice a z opozice, která je mírně řečeno vysílá signály proti NATO, určité negativní postoje vůči Evropě, takže je tam třeba usilovat o kompromisy a mohou to být tedy různá řešení. Zároveň zde máme tady premiéra, který říká, že rezignuje a to bude nevyhnutelné a přinese to závažné změny ve struktuře Pravděpodobně tím padne vláda vládnoucí strany, což je teď takový konglomerát, takže my musíme sledovat riziko pro ty, pro ty prozápadní partnery v koalici, na které jsme zvyklí, které zde vydáme v Bruselu. Doufáme, že nezmizí z politické scény. Nejdůležitější věc je i nadále ta, že zde budou silné prozápadní politické tendence v Gruzii a nositelem těchto tendencí je UNN, opoziční strana, bývalá tedy vládní strana, douf, vládnoucí strana. Doufám, že to bude velmi e, rychle teď vyřešeno, protože se vysílají jasné signály, že se toto úsilí hrozí rozbít. Byla zde tedy zpráva, která byla předložena v neděli. Je to především z hlediska lidských práv, nicméně je to velmi vyvážený text, který sleduje chyby minulé i současné vlády, vyústňuje to v doporučení, co je třeba udělat a co by nemělo být dovoleno. Vypracoval to speciální poradce pro oblast lidských práv. A je důležité mít to na paměti. Pro západní síly v Grozii tam musí zůstat a to mě přivádí k věci, se kterou jsem začal. Vy ve svém návrhu usnesení zmiňujete ty velké pokroky Gruzie v uplynulých deseti letech a to je velmi úzce spojeno s předcházejícími vládami. A je důležité toto zachovat, protože když eh, zde bude tedy úsilí rozbít eh, tuto stranu, tak eh, se tím může narušit ta silná pro evropská tendence země a ta proevropská tendence, která byla vybudována mezi obyvatelstvem po tom období občanské války v Gruzii. Takže to musíme mít na paměti a naše možnosti jednání jsou samozřejmě omezeny, bude záležet na tom, jak budou lidé volit, ale myslím si, že takové usnesení, jako je to vaše, nám může velmi pomoci. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče Dimitrové. Pokud dovolíte, tak ještě Jacek Sariuš Volský by vám rád položil otázku. Mám dvě otázky na pana velvyslance. Už nás jednou Gruzie překvapila a bylo to v srpnu roku 2008. Já si pamatuju, že v červnu na AFETu jsme hlasovali, odhlasovali jsme usnesení, aby EU v Abcházii a Jižní Osetii organizovala misi, nic takového se však nestalo a došlo k invazi. Takže já bych byl rád, kdyby Unie a parlament nebyl znovu zaskočen. Mám dvě otázky. Za prvé, zdá se, že pan Ivanišvili bude řídit eh, zemi ze zákulisí. A mě by zajímalo, jak je to ústavní, dělat to bez nějakých ústavních zodpovědností. A druhá otázka, současná opozice je špatná prý a měla by se nahradit eh, dobrou opozicí. A to je ta strana, která je antievropská, Proces převzetí médií pokračuje. Povede to k tomu, že se změní veřejné mínění, že ten postoj už nebude tak proevropský, postoj veřejnosti. A e, Gruzie pak půjde stejnou cestou jako Arménie. To je pravděpodobný scénář, jak si ho tedy Ivanišvili a jeho tábor plánují. Děkuji, Jacku, a nyní dám panu velveslanci příležitost zodpovědět tuto krátkou otázku, ale pak eh, budeme postupovat s dalšími vstupy, protože zde nemáme slyšení s panem velvyslancem v Gruzii. Děkuji za tuto otázku. Samozřejmě vám nemohu jasně a určitě říci, jak to bude vypadat. Je tam celá řada hráčů. Ten scénář, který popisujete, není nemožný a nicméně doufám, že To je rozvoj, o kterém se nakonec rozhodne na základě toho, jak eh, se budou eh, prezentovat různí hráči na politické scéně v Gruzii. My nemůžeme ovlivňovat eh, rozhodnutí voličů, můžeme to pouze sledovat. A všichni ti lidé, kteří jsou hlavními zastánci evropské myšlenky v Gruzii chtějí tuto myšlenku více podporovat, spíše než eh, aby byla potlačována. Já jsem si dobře vědom toho, že rizika existují a z toho důvodu ve své prezentaci zdůrazňuji, že je důležité použít naše nástroje, naše schopnosti, abychom jasně řekli, že ty úspěchy Gruzie na cestě směrem k Evropě jsou eh, velmi dobré, zaslouží si podporu a že gruzinský lid si zaslouží respekt a podporu. Děkuji, pane velvyslanče. Děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišel a teď budeme pokračovat a, a jako první má slovo pan Koval. Point of order? Mhm. Ještě paní Nejc, technická připomínka. Ano? Protože to je trochu zvláštní postup práce dnes odpoledne. Já samozřejmě vítám pana velvyslance Dimitrova. A to všechno, co řekl, omlouvám se, předtím jsem řekla Kirilov. Nicméně určitě bych uvítala skutečnou výměnu názoru o Gruzii, ale taková výměna, kde slyšíme jen velvyslance a potom pana Sariuše Volského, který položí jednu otázku a velvyslanec mu odpoví a nikdo jiný se do toho nemůže zapojit, to je divné. Já bych se ráda také zapojila do této diskuse. Pokud máme diskusovat, diskutovat o Gruzii, tak v pořádku za přítomnosti pana velvyslance, ale ne tímto způsobem. Proti tomu protestuji. Děkuji, ještě jedna otázka, pak budu pokračovat. Jménem mé frakce jsem také trochu šokována tím postupem, protože v návrhu pořadu jednání jsme neměli napsáno, že zde bude pan velvyslanec a slyšeli jsme, že to není slyšení o Gruzii a, a my máme spoustu pochybností o tom, že tento postup může takto probíhat bylo oznámeno, že pan velvyslanec tady bude na začátku a někdo se nevyslovil proti přítomnosti pana velvyslance. Bylo oznámeno, že pan velvyslanec nás bude krátce informovat o situaci v Gruzii a já jsem potom řekl, že to není slyšení o Gruzii a že budeme pokračovat v obecné debatě k našemu tématu. Takže kolegové, a Gruzie je toho součástí. Bylo to oznámeno na začátku a vy jste neřekli, že jste proti. Proti přítomnosti pana velvyslance. Já opravdu nevím, kde je problém. Takže budeme pokračovat. Pan Brok chce také něco říci? Já bych byl rád, aby jsme k tomu přistupovali trochu uvolněněji. Máme před sebou zprávu, která zahrnuje také Gruzii, ale nejenom Gruzii. A dnes jsme měli příležitost eh, zde vyslechnout velvyslance a, a myslím si, že to není eh, žádný problém. A Máme, v posledních dnech jsme hovořili hodně o Ukrajině, máme hodně práce a myslím si, že by nebylo eh, dobré teď nějak zde zařazovat další bod na pořad jednání při eh, připomínkách eh, možná klidně můžete se eh, obrátit se svojí otázkou na pana velvyslance. Pokud bude dostatek času, může na tyto otázky potom odpovědět a jinak myslím, že bychom mohli pokračovat tak, jak bylo původně naplánováno. Já zde nevidím žádný problém. Uh, Eh, myslím si, že se zde snažíme eh, postupovat možná příliš eh, formálně, nebo někteří poukazují na formální nedostatky kvůli tomu, že jim zde obsahově něco nesedí. V každém případě by bylo dobré, abychom byli rádi za návštěvu velvyslance a pokud eh, prohlášení pana velvyslance někomu obsahově nesedí, já s tím nic nedělám, to se zkrátka občas stane. Eh, stává se, že můžeme mít různé politické názory. Já si v každém případě ale velice cením práce pana Dimitrova, protože obě odvedl hodně práce, pokud jde o přechod, mírový přechod, mírové změny ve své zemi je velice těžké v takovém eh, země, eh, v takové zemi skutečně eh, mírovým způsobem převést moc. A já jsem velice vděčný za práci pana velvyslance, protože odvedl dobrou práci. Děkuji, já si myslím, že už bychom se neměli už zabývat touto otázkou a pokračovat dále. Paní Nejc, ještě má technickou připomínku? Já neprotestuji proti přítomnosti eh, pana velvyslance z Bilisi. Spíše jde o to, že pan Sariuš Volský dostal uh, extra slovo. Já nejsem proti tomu, že je zde pan velvyslanec. Uh, musíte pochopit, že nikdo z nás není schopen uh, kontrolovat Sariuše Volského. Kolegové, pokračujme s řečníky na seznamu. Jacku, můžeš tady zůstat, jestli chceš. Pokud někdo ve svém vystoupení chce položit otázku velvyslanci, myslím si, že bude určitě ochoten eh, na otázky odpovědět. Pokračujeme panem Kovalem. Pokračujeme v diskuzi eh, k bodu na pořadu jednání przygotowanie e, tego sprawozdania. W nim jest wiele... Dziękuję za vypracování této e, sprawy. Je tam mnoho cennych e, myšlenek. Když bychom se vzpomněli na oranžovou revoluci na Ukrajině, tak my přitom často zapomínáme na určitou věc a to je a e, to je e, taková nabídka, co jsme, co jsme de facto, respektive slib, kterou jsme, který jsme udělali, a to je zrušení vízového styku. A to tak zatím není. A já si myslím, že zvláště e, po summitu ve Vilniusu právě tato, tato otázka bude klíčová a vážnější než obchodní jednání. A někdo z instituce eh, si to bude muset říct na starosti a vznést to na, eh, na stůl. A my teď de facto všechno už máme elektronicky, to znamená, že eh, není problém kontrolovat pohyb lidí. Takže my jsme tady třeba měli think tank, který nám prezentoval Eh, řadu přesvědčivých důvodů, které hovoří proti vývzům. Čili já si myslím, že je klíčové, aby náš dokument byl doplněn o otázku víz, protože země jako Moldávie či Ukrajina eh, bude, eh, budou tedy náš, naše úsilí v oblasti obchodní eh, budou trošku pozorovat prismatem toho vízového styku. Takže já eh, si myslím, že eh, toto je prioritní záležitost a pokud se toho neujme parlament, tak se asi toho neujme nikdo, protože tam v jiných institucích je takový spíše byrokratičtější přístup. Děkuji, paní Kopa. Děkuji. Především Eh, zastupuji tady našeho stínového zpravodaje Marka Živěce. Evropská politika sousedství eh, je spochybňována z mnoha stran a je třeba, abychom se k ní postavili pozitivně. Eh, východní partnerství je důležitá mm, politika EU s parlamentní odporou v podobě Euronestu. Eh, samozřejmě, že to není zcela uspokojivé, ale Evropská unie už do toho vložila mnoho úsilí. A samozřejmě eh, hodně závisí tedy eh, na tom, kdo zrovna v té které zemi vládne a hodně tady hrají, hodně tady hrají roli partajně politické zájmy. A zase bych ještě dodala, že eh, politika sousedství eh, vzhledem k vývoji v regionu by měla získat novou dynamiku, eh, zejména tedy vzhledem k mediterální oblasti. Narůstá aktivita občanské společnosti a to jak na východě, tak na jihu jsou hlasitější vlasy, hlasy, které volají po dodržování lidských práv, zejména svobody projevu. A to jsou základní principy, které musíme podporovat úplně každým možným způsobem. Pokud se týče partnerských vztahů, to bude důležitá hnací síla v našich vztazích. Můžeme to podpořit eh, ještě výměnou osvědčených postupů a navazování a posilováním ekonomických styků. Myslím si, že pro Unie, pro Unii je důležité to, abychom eh, hodně nebo více prostředků věnovali zejména na pomoc uprchlíkům, zejména ženám a dětem. Podle mě je užitečné a nutné, aby tato rezoluce eh, byla obohacena ještě o posměňovací návrhy, eh, které podporují to, o čem jsem hovořila. Děkuji vám, paní Kopa. A nyní pan Landsbergis. Hmm. Thank you, Mr. President. <coughs> I have some Děkuji, pane předsedo. Mám několik připomínek. ke zprávě tak, jak byla původně navržena. Samozřejmě uplynul nějaký čas a některé věci jsou vzhledem k současné situaci zastaralé. Možná to zohledňují pozměňovací návrhy, ale chtěl bych zde zmínit některé příklady. Když se podíváme Eh, na dnešní informace eh, z Benátské komise, potom eh, ty, ta část o Ukrajině by měla být pozměněna, především ta poslední slova v odstavci o Ukrajině. Mám ještě několik bodů, které bych chtěl zmínit. Pokud jde o Arménii, Sýrii a Gruzii. Pokud jde o pokrok v Arménii, je třeba říci, že v Arménii nedošlo k žádnému pokroku, pokud jde o naplňování požadavků z dohody o přidružení, které jsme schválili zde v parlamentu. Jde o, šlo především o vytváření vzájemné důvěry a v této oblasti nebylo učiněno vůbec nic. Mělo by zde zaznít, že litujeme eh, to, že Arménie se rozhodla místo Evropy pro organizaci Eurázia. Pokud jde o Gruzii, možná bychom zde mohli zmínit, že je třeba opatrnosti, aby nedošlo, nedocházelo k dalšímu uh, rozšiřování okupovaných území. V Gruzii už dochází k nebezpečným krokům, i když na omezené úrovni, když v omezeném rozsahu, pokud jde o okupaci. Také bychom pokud je o Sýrii, měli nejenom zmínit ehm, štrasnou, strašnou humanitární situaci, ale také bychom měli odmítnout použití plynu proti obyvatelstvu. Ehm, měli bychom se také zamyslet nad tím, jak dostat eh, zbraně ze Sýrie. Nikdo zde nezdůrazňuje odpovědnost těch, kteří učinili rozhodnutí v Sýrii. A vystřelili rakety s plynem. Mnohokrát děkuji, pane Landsbergisi. Nyní má slovo pan Scholz. Mr. Scholz? Pan Scholz? Nikoli? Nehlásí se o slovo? Tak paní Teocharus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Mnohokrát děkuji. Můžete si prosím nadat sluchátka, Nejsem přesvědčena o tom, že Arménie si vybrala eh, tento směr sama. Myslím si, že přijdeme o důležitého strategického partnera na Kavkaze, pokud uděláme to, co řekl pan Landsbergis, když odmítneme rozhodnutí Arménie. Musíme zohlednit celkovou atmosféru v Arménii, izolaci této země Musíme také zohlednit skutečnost, že arménští obyvatelé žijí v izolaci, ve strachu, v zastrašování, v nebezpečí. Musíme oddělit otázku Náhorního Karabachu eh, od eh, dohody o přidružení. Myslím si, že eh, otázka Národního Karabachu by neměla vést eh, ke dvojím standardům a eh, k, dvojem, k dvojímu druhu rozhodování. Já jsem se přednedávnem setkala s prezidentem a premiérem Arménie a jasně mi z tohoto setkání vyplynulo to, že skutečně hledí smělem do Evropy, takže to musíme zohlednit předtím, než učiníme rozhodnutí. A já si myslím, že ta zpráva by neměla jít opačným směrem, než říkám. Musíme se eh, snažit přiblížit eh, Arménii a zajistit, aby Arménie se dívala evropským směrem. Pokud jde o náhorní Karabach, musíme řešit tuto otázku to je jasné. Ale měli bychom respektovat eh, článek 2 eh, eh, charty týkající se sebeurčení. Děkuji, paní de Kaiser. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že oba kolegové odvedli opravdu velký kus práce u obou dvou těchto aspektů politiky sousedství, ale velký problém, na který narážíme, pokud jde o jižní sousedství, tak to je velká nejistota, volatilita situace. A věci, které zde zazněly a které byly také obsaženy v pozměňovacích návrzích, dnes už nejsou tak zcela platné, protože situace se změnila. Například libanonská otázka. Tam jsou určité nepřesnosti. Já sama jsem byla v Libanonu a předložila jsem pozměňovací návrh, ve kterém říkám, že uzavřeli hranici pro syrské a palestinské uprchlíky a teď už to není pravda, bylo to zavřeno jen tři dny a teď je znovu tato hranice otevřena. Velký problém, ale na který naráží Libanon, je nedostatek prostředků humanitárních a nevládních organizací, aby čelili této situaci. Pak je zde nedostatek absence politické vlády. Zatím zde nikdo není ve vládě, kdo by to byl schopen koordinovat. Takže máme k tomu předložit ústní pozměňovací návrh teď, nebo máme čekat na plenární zasedání, abychom to mohli udělat. Prostě nejsme v situaci, kdy bychom mohli všechno neustále měnit, stejně jako se neustále mění situace. Když říkat zase odsouzení chemických zbraní, viníci a tak dále, tak ano, souhlasím, ale měli bychom být rádi, že aspoň jsme dospěli k dohodě o chemických zbraních a odkázat třeba na dva, tři aspekty toho, co se teď děje v New Yorku. Takže jsou to věci, které se neustále vyvíjejí a myslím si, že ještě před plenárním zasedáním to bude třeba aktualizovat. Nevím, jestli stojí za to předkládat ústní pozměňovací návrhy. V každém případě upozorňuji kolegy na to, že tyto aspekty bude třeba nějakým způsobem pozměnit eh, bez ohledu na to, kolik práce odvedli oba zpravodajové. Nicméně je to situace, která se mění a to zásadně. Děkuji. Nyní má slovo pan Styl. Predsjedniče, pa evo, samo bi... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům za odvedenou práci a chtěl bych zmínit dvě věci, které považuji za důležité. První věc je eh, koherentní podávání zpráv a konzistentní podávání zpráv a také zohlednění všech pozměvacích návrhů. Spravodové ehm, řekli, že pozměvací návrhy eh, zohlední. A myslím si, že je potřeba mít na paměti změnu situace eh, od prvního návrhu tohoto dokumentu. Pokud jde o situaci v Egyptě, Zmínili jsme útoky na křesťany a potřebu toho, aby Evropská unie v Egyptě hrála roli. Já doufám, že tyto pozměňovací návrhy se ve zprávě zobrazí. A myslím si také, že je třeba mít systematičtější přeskum politických procesů na jihu i na východě v našem sousedství. Není možné jenom eh, popsat, co se děje v jednotlivých zemích, ale vidíme, že Evropská unie ztrácí vliv eh, v Gruzii a v Arménii a zároveň Moskva má stále větší vliv v této oblasti. Vliv Ruské federace eh, zde roste a Rusko také zasahuje do otázky Sýrie. Myslím si, že bychom měli mít systematický přístup ke všem těmto tématům, protože to by se ve zprávě mělo zohlednit. Pan Majer, děkuji pane předsedo. Víte, že má frakce se velmi kriticky staví k orientaci politiky sousedství. Už jsme to řekli s ohledem na takzvané arabské revoluce, to arabské jaro, protože tam se jasně ukázalo, co je cílem. Je to dohoda o přidružení se dvěma režimy, Mubarakem, které nikdy nebyly spochybňovány, protože tam nešlo o lidská práva, tam šlo zajistit pouze hospodářskou výměnu. My pro evropské občany to, co nechceme pro evropské občany, tak logicky nepřejeme ani našim sousedům. Takže jde o to uzavřít dohodu o předružení na základě ekonomické politiky, kterou vytváří Evropská unie a vyzvat sousedy, aby vedli podobnou hospodářskou politiku, aby bylo možné vytvořit zónu volného obchodu. Privatizace a další změny vedou k tomu, že se dostáváme do slepé uličky, děláme krok zpět, pokud jde o důležité sociální výdobytky a to, co chceme exportovat, tak to je právě tento model. A my jsme rozhodně proti, my jsme pro politiku sousedství a dohodu o přidružení, která by byla rozvinuta nebo které by byly rozvíjeny v situaci založené na reciprocitě, aby byla zajištěna prosperita založená na společných hodnotách, ne na vnucených hodnotách. A proto si myslíme, že ta základní organizace pro nás není dobrá, je pro nás nepřijatelná. A kromě těch vztahů, který jsme měli s Ben Aliho a Mubarakovým režimem, jsou zde takové červené linie, které spochybňují celou tuto linii, a to je západní Sahara a Palestina. A je jasné, že z tohoto hlediska, z hlediska této filozofie, o to vůbec mezinárodní právo nemá zájem. Západní Sahara to je autonomní oblast, autonomní území, které je okupováno Marokem, ale politika sousedství chce dát pokročilý statut spolupráci a přidružení Maroka. A to tež se děje s Palestinou. Tam je tedy systematická okupace válečné zločiny ze strany Izraele, které nemají žádné řešení, žádnou reakci, protože nikoho tam nezajímají lidská práva. Jde pouze o to, aby političtí vůdcové, kteří vedou Evropskou unii dnes, aby dosáhli toho, že bude takový obchodní model a ekonomický model, který zaručí, že ten kapitál bude koncentrován v několika málo rukou. A když jsme hovořili o politice sousedství, tak tam je také otázka Turecka. Tam vždycky možnost eh, toho vstupu do Evropské unie musí vzít v úvahu to, že Turecko pořád ještě okupuje sever Kypru, je tam 40 tisíc vojáků a tady se také nedodržuje mezinárodní právo. Děkuji. Gracias, presidente. Unos comentarios. Děkuji, pane předsedo. Pár slov k jižnímu sousedství. Jsem velmi rád, že i pan Pancery chce i ve své zprávě prosadit to, že by se rozšířily Task Force i na další země, nejen tedy Egypt a Jordánsko. Já předkládám pozměňovací návrhy také v tomto smyslu, že by se ty Task Force měly rozšířit i na ty marginalizované země. Další ale věc, na kterou jsem chtěl upozornit. Spolu s dohodami o Osvobození od víz by měly být uzavřeny také readmisní dohody. To by mělo jít ruku v ruce, aby se zabránilo nelegálnímu přistěhovalectví. A potom eh, Unie pro středomoří v uplynulých letech a bohužel ten tak velmi moderní subjekt eh, příliš eh, se nezveditelňuje, ale neměli bychom na něj zapomínat měl by právě tento orgán sehrát aktivnější roli, pokud jde o takovou situaci jako Jordánsko a tak dále. Další věc, na kterou bychom neměli zapomenout, ehm, jsou ty konkrétní země. Je třeba aktualizovat eh, tu egyptskou část. My jsme schválili ve Štrasburku usnesení, které hovořilo o procesu smíření a já jsem také předložil pozměňovací návrhy, které se k tomu staví trochu pozitivněji ať už jde o Alžírsko nebo o Maroko, protože mně se zdálo, že tam se úplně tak nezohledňují ty pozitiva. Před několika měsíci jsme třeba měli pozorovatelskou misi u voleb a máme také plán spolupráce, nebo tedy akční plán spolupráce s Alžírskem, takže ty věci tam zohledněny nejsou. Tak já jsem mi tam chtěl doplnit. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Chairman. Pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych doplnit to, co řekla eh, kyperská kolegyně, pokud jde o Arménii. Bohužel zde včera nebyla, když jsme hovořili eh, celkem dlouze o s právě Pereda. Já jsem hovořil jménem kolegy a on velice silně podporuje ten postoj, který eh, máte vy, ale mohu vás ujistit, že jsem neměl pocit, že by tento výbor nějak eh, se otáčel zády k Arménii. Arménie bohužel učinila geopolitické rozhodnutí. Já si myslím, že pod silným tlakem, někteří si to nemyslí, ale Shodli jsme se na tom, že chceme nechat dveře Arménii otevřené, aby se přibližovala Evropě, aby se účastnila evropských iniciativ. Zelení včera také zmínili otázku liberalizace víz a náhorního Karabachu a já jsem velice rád e, slyšel, že vaše politická skupina to podporovat e, nebude. Nevím, kolik z vás zde bylo před deseti lety, byl zde pan Brok a někteří další. Já jsem byl prvním zpravodajem k evropské politice sousedství, když se tento koncept objevil. A byl, tehdy jsem a te- tehdy jsme měli model, a, který a, e, byl stejný pro všechny. A naštěstí se brzy ukázalo, že tento model není dobrý, že je třeba mít různý přístup ke každému. Samozřejmě eh, Maroko a Moldavsko, eh, stejně tak jako Alžírsko a Arménie, jsou stejně odlišné, jako byly tehdy. Hlasovali jsme dnes dopoledne o e, oblasti Sahelu a víme, že e, situace je tam kritická. Mezi jednotlivými oblastmi našeho sousedství jsou obrovské rozdíly. A víme, že na severu Afriky se některé země pokusily vydat směrem liberální demokracie. Také Rusko má velký vliv na východní partnerství, považuje východní partnerství Evropské unie jako něco, co jde proti ruskému národnímu zájmu. Já doufám, že navzdory eh, ruskému tlaku Ukrajina i Gruzie, která je menší než Ukrajina, budou schopni odolat ruskému tlaku a eh, budou směřovat eh, k Evropské unii spíše než do Ruska. Myslím, že to zmínil Milan Mol, Mon. Eh, nicméně chtěl bych říct, že co se ukázalo v posledních deseti letech, eh, je to, že Unie pro Středomoří v podstatě umírá. Mám pocit, že to žádným směrem nejde. Samozřejmě můžeme mít přístup eh, stejný pro všechny. Eh, je to asi pohodlné pro Evropskou unii jako model, ale já si myslím, že potřebujeme spíše flexibilnější přístup, abychom zohlednili situace v různých zemích. Já jsem eh, byl v minulosti odpovědný za zprávy týkající se jihu i východu, ale nyní jsem rád, že vidím, že máme spíše tematičtější přístup, vycházející z různých eh, témat nebo soustředící se na jednotlivé země. A protože není možné eh, země evropského sousedství eh, srovnávat, situace jsou tam příliš rozdílné. Ehm, nicméně mě vždycky překvapuje, že v podstatě ten koncept eh, jednoho přístupu pro všechny stále ještě v některých věcech přetrvává. Naše politická skupina eh, podpoří zprávu, nicméně tento koncept považujeme za velmi problematický. Eh, Pane předsedo, vážení kolegové, ráda bych poděkovala zpravodajům za práci jak panu Sariuši Volskému, tak panu Panceremu, protože se pustili do opravdu nemožného úkolu. Když si čteme zprávu, tak si uvědomujeme, do jaké míry je to nemožný úkol. Takže zde vlastně vidíme, že je těžké to nějakým způsobem posoudit. Jeden odstavec pro Sýrii. V současné situaci já nevím, jak se k tomu mám postavit, když se podívám na to, co říká kolega Sariuš Volský o Gruzii. Tam říká, že nedávno právě došlo k ústupu od demokratických norem, tak můžeme se položit otázku, jak vypadala ta kvalita těchto norem před touto změnou. Vidím, že Egypt je tady jedinou zemí, u které se žádá, aby Unie respektovala, nebo tedy uplatňovala princip kondicionality, podmíněnosti. U žádné jiné země nemáme tento takto jasně formulovaný požadavek, takže jsem opravdu z toho velmi rozpačitá, protože chápu, že je to těžké, chápu, že není možné udělat zprávu, která bude mít 20-30 stránek a někdy tam prostě se oba dva zpravodajové musí spokojit s jednou větou na zemi, jako například u Moldavska. Paní Veronik de Kaiser poukázala na to, že věci se mění tak rychle, že to, co bylo napsáno před několika týdny, dnes už neplatí a možná za dva týdny už to platit nebude. Takže nevím, jestli toto jasně svědčí o nemožnosti jediné politiky sousedství, která by byla uplatnitelná na různý soubor zemí za našimi hranicemi, za našimi jižními a východními hranicemi. Takže přesto musím říci, že obdivuji odvahu kolegu. Já nevím, jestli bych eh, já tuto odvahu měla. V každém případě je nutné, abychom diskutovali v naší delegaci o tom, co uděláme, jak přistoupíme k tomu textu jako celku. Děkuji. Děkuji, a budu velmi stručný. Já bych eh, rád poděkoval oběma zpravodajům. Já předložím několik pozměňovacích návrhů, nebo předložil jsem, jsem eh, přesvědčen, že se asi objeví i v kompromisech. Eh, Beru si slovo jen proto, abych řekl, že mám výhrady k tomu, co jste říkali kolegové o Arménii. Já jsem to říkal včera. Oni chtějí, abychom byli slepí k tomu, co udělalo Rusko. A já si myslím, že musíme jasně říci, že je nepřijatelné preferovat Rusko před Unii. Jako Evropan odmítám to, co zde říkali někteří kolegové, to znamená, že bychom nedělali žádný vztah mezi tím, co udělala Arménie a mezi tím, jak, ho Rusko, jak Rusko eh, přistoupilo k Arménii, jak ji upustilo. Ivanišvili si chce vyrábět svoji opozici, to zde před chvíli říkal kolega, citoval zde deklaraci Ivanišviliho. Já si myslím, že tam to také musíme jasně říci, nemusíme srovnávat. Já si myslím, že je třeba říci, že je to zcela nepřijatelný postup. Děkuji. Pan Panceri. První upřesnění je třeba udělat hned. My už jsme provedli politickou volbu a já to budu hájit opravdu s obnaženým mečem. My jsme se rozhodli že přistoupíme k politice sousedství jednotně a vyhneme se tomu, co se dělo v uplynulých letech. To znamená, že se politika sousedství východní a jižní navzájem překrývaly a že se budeme snažit postupovat jednotně. Chceme vytvořit flexibilní politiku, která bude pružně reagovat na priority a na ty události, které se každý den odehrávají. Naše priority musí být založeny na projektech, na hospodářských a finančních zdrojích, které budou zaměřeny na podporu hospodářského a sociálního rozvoje, na takzvanou cirkulární mobilitu, musí to být eh, pravidelná mobilita, je ale také nutno zajistit, aby se lidé mohli vrátit do svých zemí a přispět k ekonomice a rozvoji těchto zemí. Takže taková kruhová mobilita. A to vše proto, aby se podpořili Nejen tedy na jihu, ale i na východě procesy přechodu k demokracii a musíme také potvrdit myšlenku, že posílení občanské společnosti a právní stát jsou pro nás základní věci. To jsou základy politiky sousedství, která by měla být potvrzena a která musí být neustále aktualizována, protože jsme si vybrali přístup more for more, ale musíme také si uvědomit, že je to přístup, který občas eh, ponechává otevřený prostor různým interpretacím a my na to musíme být připraveni. Otázka té neustále aktualizace. Já se dokážu představit, že se objeví celá řada ústních pozměňovacích návrhů, ne jeden, než to budeme předkládat celému parlamentu. Je nutné, aby parlament k tomu přistoupil velmi flexibilně protože je pravda, že jak na jihu, tak na východě se odehrávají změny v podstatě z hodiny na hodinu, takže musíme být schopni na to reagovat. Je to tedy politický postoj, kde bude tedy společné posouzení a potom jednotlivé aktualizace. kvůli tomu, že jsme měli omezený prostor, tak jsme toho napsali málo a pozměňovací návrhy, které budou přidány, určitě celou situaci změní, protože nám to poskytne určitou konzistentnost v případě Alžírska, Egypta, dalších zemí. Potom je zde další oblast pozměňovacích návrhů, které nejsou přijatelné. Například ti, kteří si dostatečně neprostudovali zeměpis, tady tvrdí, že severoafrické země by měly vstoupit do Evropy. Tak eh, já si myslím, že ta práce, kterou děláme, ta by měla být seriózní a užitečná a měla by pomoci parlamentu, aby měl čím dál reaktivnější politiku sousedství, která bude flexibilně, bude reagovat na to, co se děje jak na východě, tak na jihu. A doufám, že se nám podaří s ostatními a s kolegou Sarušem Volským tuto práci ještě dokončit a vylepšit. Thank you, President. Uh, first, I think this, what is Děkuji, pane předsedo. Eh, především si myslím, že my tady máme vlastně dvě zprávy. Je to takový, eh, takový obecný signál a neměli bychom ztratit zřetele eh, tady les pro stromy. Za druhé, myslím si, že že je lepší tady mít jednu INP e eh, než eh, speciální, speciální eh, smlouvy pro jednotlivé země. Já myslím, že když máme jednotnou INP, e tak to je to je opravdu silnější. My potřebujeme skutečně robustní a našim potřebám eh, odpovídající eh, politiku. A já to říkám neustále, já si myslím, že toto je eh, nejvyšší priorita v zahraniční politice Unie. To, že tato zpráva se nezabývá specifik jednotlivých zemí, tak to je dobře. Pokud chcete detaily o jednotlivých zemích, tak máme zprávy pro jednotlivé země a tam si můžete všechny detaily přečíst. My máme tady jinou zprávu, tam má jiný cíl a e, já jsem velice rád, že se mi podařilo e, všechno o Moldávii zhrnout do jedné věty. Tak to má být. A opravdu, pokud vám jde o detaily, máme zprávy pro jednotlivé země. Já nejsem schopen eh, dát konkrétní odpovědi úplně na všechny odpovědi, ale poznamenal jsem si otázky. Panu Landsbergisovi bych řekl, že samozřejmě budeme mít změny a aktualizaci o, Arménii, Ukrajině a Gruzii, protože situace je zde velmi, eh, velmi dynamická. Paní Nejc tady už myslím není? No to je jedno, já chci říci, že e, to, že se svět mění, to ještě není důvod pro to, abychom se vzdali jeho popisování. Čili ano, já se tedy pokusím aktualizovat e, tu aktualizovat to znění úplně na poslední chvíli. A i když se něco stane třeba na jihu, tak i tam to budu aktualizovat. Tak, nyní paní Nejc. To je ta otázka aktualizace či neaktualizace, to už jsem eh, řekl. A pokud se týče Gruzie, z toho hodnocení, že v Gruzii došlo k ústupu demokracie, tak já jsem to převzal ze zprávy kde se toto jasně popisuje. K panu Kovalovi. Je tady? On řekl, eh, on hovořil o významu víz, vízové otázky. Já opět opakuju, my zde eh, píšíme, píšeme, že eh, usnadnění vízového režimu a budoucí zrušení, tak se eh, bude řešit v budoucnosti. Já říkám, že prostě to nemůžeme rozvádět do detailů, protože to je horizontální zrušená zpráva. Já bych chtěl poděkovat všem přispěvatelům a určitě eh, všechny vaše komentáře budou reflektovány. Já mm, bych prosil o zhovývavost, protože s panem Pancerem budeme muset tu zprávu ještě doladit a doufám, že budeme moci se spoléhat na vaše, eh, vaši spolupráci. To INP je důležitá politika a jestliže nezvládneme úlohu v sousedství, nemůžeme mít ambici hrát globálního hráče. Děkuji vám. Pan Tenok, já bych se chtěl zeptat Jacka Serževolského, eh, který se eh, zabýval v období oranžové rezoluce, když se tato politika eh, vytvářela. Souhlasil by s otázkou, která je možná trošku provokativní, že celá ta IMP vznikla jaksi narychlo a že jsme se eh, snažili nějakým způsobem nerozčilit si Rusko a najít pro Ukrajinu eh, jakousi alternativu k mm, členství, tak já si pořád myslím, že když se zatím ohlížím, tak ta eh, politika sousedství opravdu byla šitá horkou jehlou Eh, tak, aby eh, Ukrajina a možná některé další země eh, byly, dostali status partnerů, ale přitom, aby se jim zavřely dveře do Unie. Myslím, že to nebylo úplně dobře promyšlené, poněvadž to byla reakce aktuální politické situace na aktuální politickou situaci před nějakými 8-9 lety. Ovšem, jestli to adekvátní dnes, to nevím. Ano, tak teď eh, uvidíme, jak vypadají vaše historické vzpomínky. Eh, no já mám historické, historickou paměť, která jde ještě dále do minulosti. Já jsem byl eh, ministrem v zemi, kde byla sousedem Evropské unie, dokud je bylo 12, potom 15 zemí a tak dále. Čili to je to jsou dvě perspektivy, které tady máme a na její základě, základě by řekl, ano, to, je to uděláno dobře, povedlo se, ale mohlo to být lepší, ale kdyby toto, kdybychom měli to, co máme, bylo by to daleko horší. Ano, mohlo to být eh, možná později lepší než vůbec ne, možná to mohlo být velkorysejší, Eh, je to politika eh, možného maxima zadaných omezení a pokud sníte o eh, nahražení politiky východního sousedství a její nahrazení politikou rozšiřování, proč ne, ale já nevím, jestli na to teď máme. Takže já bych řekl, že je lepší tato politika než žádná. Určitě lze zlepšovat mnohé a může, mělo by to být eh, interaktivní, robustní, eh, velkoryse a tak dále a tak dále. A to je, eh, to je tady napsáno. A já tady mám odstavec plný doporučení a určitě se tam dá spoustu ještě přidat a nebo upravit, ale pochybňovat tuto politiku bez níž by zahraniční politika Unie byla možná v podstatě neexistující, neexistentní, eh, tak to nevím. Já, pokud bychom měli nějakou lepší alternativu, já jsem pro, ale my teď máme politiku víceméně přiměřenou a teď ji potřebujeme víc než kdykoliv jindy. Ano, děkuji. Eh, Děkuji. Eh, historicky bych tedy řekl, že eh, tato politika sousedství eh, to je vlastně takový švédsko-polský vynález a to určitě není politika k tomu, abychom někoho odháněli, ale je to mm, politika otvírání bran. Myslím si, že toto je ta historická pravda. Já tedy vidím problém našich eh, zpravodajů. Toto má být obecná zpráva, ovšem v situaci, kdy dochází k jakým změnám, to je zvláštní situace. A to je tedy úloha velmi obtížná. Takže mm, tak to je. Eh, my potřebujeme zprávu, která tedy mm, jaksi eh, leco zpřečká. A my musíme se rozhodnout potom, jestli tedy budeme to či ono podepsat s Ukrajinou, eh, Moldávskem a tak dále. A to samozřejmě eh, musí být pružné a musí to být činěno s ohledem na konání Vilniuského, summitu. Eh, neměli bychom tady sahat eh, k uspěchaným eh, závěrům. Možná, že 15. října bychom mohli mít kašnického zprávu, já nevím. Ale já mohu říct jenom, že skutečně přeji, aby ten podpis se odehrál, nevím, jestli se to podaří, vzhledem k tomu, co jsme tady dnes projednávali. A já jsem velice rád, že tady eh, zpravodajové jsou si toho vědomí, že vlastně také v našem jižním sousedství se situace mění den ode dne. Já bych proto prosil, abyste pokračovali v tomto procesu. Je třeba, abychom zůstali, si zachovali určitou otevřenost a možná by bylo dobré, eh, kdybychom kdybychom se den před plénem eh, sešli a navrhli ještě tu jednu jedinou větu, která je důležitá, možná, že se to do té doby eh, vyčistí všechno, takže to nebude nutné. Nevím, možná, že eh, v případě Ukrajiny, to vypadá, to, tak to vyplývá z dokumentu komise v případě Ukrajiny se spousta věcí momentálně vyvíjí dobře, takže měli bychom asi si dávat pozor na to, aby třeba to selektivní spravedlnost eh, byla mm, tedy eh, vyřešena rozumným způsobem také v souvislosti se zprávou Koksa Kašnického. No a tam se to řeší a my samozřejmě máme tady ten eh, případ Tymošenkové. No a mm, k tomu padají i na Ukrajině kritické otázky a to je taky dobře. Takže já mm, tady věřím, že brzy možná už zítra po dalších rozhovorech eh, letos uvidíme, možná uvidíme, že tam, kde je politická vůle, tam je lecos možné. Eh, skutečně pan eh, Janukovič eh, se otevřeně odpovídal paní Grybauskajte a v té otázce selektivní justice řekl, že hm, tam se ještě nerozhodl. Já myslím, že to je pozoruhodné a měli bychom dále sledovat a myslím si, že ta většinová pozice parlamentu, která se objevuje v mnohých rezolucích parlamentu, by měla by se opět měla objevit v místnosti eh, v souvislosti s 15. říjnem. A já si také myslím, že chování Ruska v posledních týdnech a měsících, eh, pokud se týče vyvíjení tlaku, eh, že ta také naše šance zvýšila a že ten tlak byl z, pro Rusko spíše kontraproduktivní. A to souvisí s tím, co jsme debatovali už dneska ráno v souvislosti s O'Sullivanovou zprávou. Každopádně eh, my eh, potřebujeme podpis ze strany eh, Ukrajiny a to tež nastane v souvislosti Moldavska a Gruzie. Prostě jde o to, aby země, které jsou pod tlakem, aby dostali tu podporu, kterou potřebují. To je otázka eh, prostě eh, různých eh, požadavků, možností, mm, užitku a tak dále, finančních možností, to už jsem říkal, tak to bychom třeba také měli se bavit o e, podpoře těchto zemí z hlediska energetického. Myslím, že e, ve zprávě e, kolegy Serže Volského to také zaznělo. Já myslím, že třeba energetika, propojení síti je důležitá tak aby v během chladné zimy tyto země konkrétně posítily projevy solidarity ze strany Evropské unie. Proto si myslím, že je třeba, abychom to eh, pěkně čistě eh, dotáhli do konce. Děkuji oběma zpravodajům. A také panu Dimitrovovi samozřejmě. Eh, děkuji vám za trpělivost s námi a děkuji vám za doplňující informace. Já předpokládám, že pokud se týče gruzinské justice, tam eh, lecos ještě není dotaženo. Eh, některé věci nám činí potíže a pan eh, Versanec nám to trošku potvrdil. Ale já věřím, že tedy až budeme ve stádiu podpisu či parafování, takže budeme moci se postavit za tuto věc. Takže e, samozřejmě, e, než e, dospějeme ovšem tady k doporučení pro podepsání v případě Gruzie, tak to ještě bude chvíli trvat a vyžádat to určité kroky. Tak děkuji. A teď se dostáváme k mé zprávě o to je výroční zpráva Rady Evropského parlamentu o společně společné zahraniční a bezpečnostní politice. Máme tady asi 150 pozměňovacích návrhů, eh, mnoho je vašich návrhů, nových myšlenek, o kterých uvažuji a uvažuji. A také už mám eh, vypracovanou řadu kompromisních eh, návrhů a předpokládám, že zítra nebo pozítří vám je budu moci rozeslat. A tímto způsobem Eh, předpokládám, že budete se moci k tomu vyjádřit. Prosím ještě o pochopení v tom, že jsem se chtěl a chci se nadále soustředit na to, co je klíčové a že tedy eh, spíše budu vyškrtávat taková ta specifika týkající se jednotlivých zemí tak, abychom měli jakýsi souvislý text. Čili nebu tam, nebude tam zmíněna každá země jednotlivě, i když by třeba tyto eh, komentáře byly správné, tak já si myslím, že eh, chci se přidržet té metody, aby to bylo konsistentní a čisté, protože eh, v podstatě, kdyby, kdybych vycházel vstříc všem přáním, co by kdo chtěl ještě ke které zemi doplnit, tak to by ta zpráva prostě se rozpadla. Máme tady eh, řadu kompromisních návrhů, mm, zejména v oblasti partnerství, rozšiřování Ruska a tak dále. A já bych vás skutečně prosil, abychom se v průběhu příštího týdne pokusili nalézt termín, eh, tak, abychom začátkem příštího týdne už mohli hovořit o těchto posměňovacích návrzích, tak, aby 9. 9. října mohlo proběhnout bez problému hlasování. Vzhledem k tomu, jak to vypadá s pozměňovacími návrhy, bych řekl, že to není nemožné. Dokonce se mi to zdá docela pravděpodobné. 9. říjen tady mám napsaný. Ano, tak Silvio se právě, právě připustil, že se dopustil chyby, to je novinka. Má to být 7. říjen. Paní Chopa. Pane předsedo, náš stínový zpravodaj Pašku je na mezinárodní konferenci dnes a tak eh, zde jeho jménem představím několik připomínek. Při první diskusi jsme eh, ocenili strategický příspěvek této zprávy. Je zde mnoho pozměňovacích návrhů, je však třeba, aby zpráva byla koherentní. Pozměňovací návrhy by neměly eh, přidávat žádné eh, detaily, které nejsou nutné. Naše politická skupina chce také vyrovnaný postoj, pokud jde o nejnaléhavější otázky eh, společné bezpečnostní politiky. Těšíme se na eh, návrh kompromisních a pozměňovacích návrhů pana Broka. Eh, je důležitých několik politických bodů. Eh, je podstatné posílit transatlantické partnerství a zároveň ochranu osobních údajů. Je třeba mít komplexní přístup před summitem o evropské obraně. Dále je důležitá kritika přístupu Ruska. Ruska. Důležitou věcí jsou také současné změny v některých sousedských zemích a také je důležité zmínit schopnost chránit Evropské unie. Těšíme se na další spolupráci v této, na této zprávě s panem Stravodajem. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Skupina ALDE je samozřejmě k dispozici pro další diskuse o kompromisních pozměňovacích návrzích. Já mám jenom tři zásadní připomínky. Za prvé, vzhledem k tomu, že za několik týdnů proběhne prosincová Evropská rada, myslím si, že bychom všichni měli posílit tlak na Evropskou radu, aby eh, plně využila této bezprecedentní příležitosti eh, hovořit o společné bezpečnostní a obrané politice. Já vím, že předseda Evropské rady a někteří některé hlavy států a vlád neočekávají velké výsledky od tohoto summitu. A je nutné, aby parlament tlačil na hlavy států a vlád, aby se snažili skutečně přiblížit EU a NATO a jejich zájmy. E, víme, že velice aktuální v tomto kontextu je problém s Kyprem. Za druhé, je třeba snažit se hledat nějaký společný vzorec pro e, přeskum bezpečnostní a obrané politiky. Víme, že naše předchozí výzvy eh, vypracovat eh, bílou knihu ze strany všech členských států o SBOP je krok příliš daleko. Druhý bod, rozšíření. Musíme mít na paměti, že rozšíření je důležitým nástrojem naší zahraniční politiky, především pokud jde o západní Balkán. A za třetí, někdy je těžké definovat liberální eh, demokracii. Dnes odpoledne jsme diskutovali o tom, že v našem sousedství mají někdy problémy a chápat naše normy, naše standardy a naše definice někdy těžko chápají eh, nejenom to, co znamená být eh, demokraticky eh, zvolen, ale také to, co znamená demokraticky vládnout a respektovat opozici a nesouhlas. Myslím si, že to jsou tři zásadní body, které by naše politická skupina chtěla zahrnout do konečné verze zprávy. Děkuji. Danke. Paní Lunáček, děkuji, pane Broku. Také z mé strany, ze strany zelených, a bych chtěla říci, že samozřejmě se příští týden s vámi rádi sejdeme nad kompromisními návrhy. Já bych chtěla zmínit pár bodů, které jsou z naší strany důležité a byl bych rád, abyste je zohlednil. Připojím se k tomu, co právě řekl kolega Dav a to, že je důležité rozšiřování. Rozšiřování je stále jeden z našich nejdůležitějších nástrojů, a také v oblasti šíření míru. A byl bych také, byla bych také ráda, abyste zohlednili jeden z těch pozměvacích návrhů, kde poukazujeme na Eh, používání veta ze strany některých členských států, především pokud jde o Balkán, konkrétně pak Osovo. Myslím si, že to brání eh, dobré politice v této oblasti. Za druhé, vztah eh, se spojenými státy. Myslím si, že zde by bylo dobré, aby se objevila kritika uh, špionážních e, skandálů, abychom poukázali na to, že to porušilo důvěru mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Myslím si, že e, to patří do zprávy o SBOP. A ještě některé další body. Irán. Myslím si, že s ohledem na poslední kroky iránského prezidenta by bylo dobré zohlednit náš návrh, který jsme předložili v této věci. A poslední věc, na základě aktuálních událostí si myslím, že by bylo dobré poukázat na to, že evropská strana chce zabránit tomu, aby evropské firmy obchodovali se zařízeními a takzvaného, takzvaného dvojeho, dvojího užití. To znamená se zařízeními, které mohou být používány například na odposlouchávání. Není možné, aby evropské firmy prodávaly takovéto přístroje diktátorům a totalitním režimům. To jsou věci, které jsou důležité pro Evropský parlament a pro nás jako politickou stranu a já doufám, že je zohledníte ve své zprávě. Už jsou zohledněny v některých pozměňovacích návrzích. Děkuji. Hvala gospodine predsjedniče. Evo samo vrlo kratko s obzirom da su i drugi kolege već spomenuli proširenje Zapadni Balkan, ja neću uh, se ponavljati. Mnohokrát děkuji. Já budu velice stručný. Uh, a kolegové již zmínili rozšiřování a západní Balkán, takže k tomu už nebudu říkat nic dalšího. Souhlasím s tím, co řekli. Ale chtěl bych připomenout, že přesně v těch oblastech, kde Evropská unie eh, vede nebo hraje vůdčí roli, eh, tyto oblasti přináší výsledky. Například dialog mezi Srbskem a Kosovem. S ohledem na to bych chtěl říci, eh, jaká jsou očekávání do budoucnosti. Především pokud jde o politiku vůči Bosně a Hercegovině. Komisař File eh, bude potřebovat eh, všechny, se, se sejde zanedlouho se zástupci Eh, politických skupin v Bos- z Bosny a Hercegoviny. Já si myslím, že zde v tomto výboru bychom eh, se také měli bavit o tomto problému. Je důležité, aby Evropská unie eh, zde dosáhla určitého pokroku. Jak řekl někteří kolegové, pokud nemůžeme v Evropě udělat některé věci, potom můžeme zapomenout na to, že Evropská unie bude globálním aktérem. Děkuji. <laughs> <laughs> Děkuji, pane předsedo. malce nenavaden za poročila o varnosti. Já bych chtěl říci, že eh, zpráva, kterou máme eh, před sebou, je trochu možná neobvyklá. Ale já si myslím, že přišel ten správný čas, kdyby bylo dobré říci následující. Je třeba zohlednit zdraví jako aspekt, který má vliv na bezpečnost. Je to aktuální s ohledem na to, co se děje ve světě. Jak se zhoršuje zdravotní stav na evropském kontinentu, vidíme, že tato věc se stále více stává strategickou otázkou. Já bych byl rád, aby eh, tak byl zohledněn můj pozměňovací návrh týkající se tohoto tématu. Благодаря, господин председател. Разглеждаме един доклад, който е от изключително значение за бъдещето на Европейския съюз и аз мисля, Děkuji, pane předsedo. Právě hovoříme o zprávě, která je nesmírně důležitá pro budoucnost Evropské unie. Myslím si, že musíme poděkovat zpravodaji za obrovské úsilí z jeho strany. Tato zpráva se týká veškerých evropských politik, které jsou relevantní pro zahraniční záležitosti. Eh, je to politika, která je také důležitá pro otázky, které jsme doposud probírali eh, během posledních měsíců. Eh, je to věc, která je důležitá pro východní i jižní partnerství. Myslím si, že texty o východním a jižním partnerství musí odpovídat ostatním zprávám. A něco takového přispěje k tomu, abychom vysílali jednotný signál dotčeným zemím. Chtěla bych, aby do zprávy byla zahrnuta jedna specifická věc. Je třeba zmínit otázku odposlouchávání ze strany USA. Je také třeba zmínit otázku vízového režimu, a který zavedly některé um, evropské země. Tento režim je třeba změnit. Mnohokrát děkuji kolegové, děkuji za vaše připomínky a já se uh, na ně podívám, podívám se na vaše pozměňovací návrhy. Doufám, že se nám podaří uh, vypracovat dobré kompromisy, aby zpráva byla vyvážená. Kolega Dav hovořil o bílé knize Bílá kniha je vždy samozřejmě odráží postoje členských států uvnitř EU, ale je třeba mít také společnou evropskou e, strategii. To znamená, že nestačí pouhý přehled jednotlivých přístupů členských států. Je vždy potřeba zdůvodnit nějak evropskou přidanou hodnotu. Už jsme se zamysleli nad určitou formulací, která by zohlednila britskou opatrnost v těchto otázkách. Myslím si, že se nám podaří dosáhnout eh, dobrého společného postoje. Mnohokrát vám děkuji. Zítra a pozítří bychom rozeslali kompromisní pozměňovací návrhy, ale klidně před naší schůzkou v pondělí nebo v úterý. Pokud byste měli nějaké připomínky, můžete mě přímo kontaktovat, tak abychom kompromisní pozměňovací návrhy ještě upravili. Děkuji. Anemí, převezneš, převezneš předsednictví? Okay, dear colleagues, uh, we continue with... Uh... Kolegové, budeme pokračovat uh, stanoviskem ke zprávě týkající se Evropské garance pro investiční banky, eh, které podporují investiční projekty mimo Unii. A dávám slovo kolegovi Jackovi Protaševičovi, který je naším zpravodajem. Děkuji. Ehm, pokusím se být stručný. Především si říci, že chceme obnovit a oživit eh, rozpočtovou garanci pro Evropskou investiční banku pro příští víceletý výhled, to znamená sedmiletý výhled, který začíná v roce 2014 a poběží až do konce roku 2020. Evropská investiční banka je silným externím intervenčním nástrojem, schopným eh, podporovat finanční zájmy EU ve světě. Další otázkou je, dalším úkolem je eh, monitorovat eh, konkrétní projekty na místě tak, já bych chtěl zúraznit to body. Za prvé, konsistentnost eh, s článkem 21 smlouvy. Důležité je, aby EIB eh, při svých finančních operacích eh, doplňovala cíle Evropského zahraničního servisu. Také děkuji dalším stínovým zpravodajem a poslancům, kteří přispěli svými pozměňovacími návrhy k posílení tohoto bodu. Za druhé, a já tady mám pozměňovací návrhy, které eh, zdůraznují potřebu prohloubit spolupráci mezi komisí a eh, zahraničním servisem EU, tak aby bylo dosaženo maximální komplementarity a konsistentnosti. Za třetí, transparentnost a reaktivita, což tedy také zdůraznili eh, další stínoví zpravodajové. Já jsem se snažil zdůraznit, že EIB by měla úžeji konzultovat všechny problémy s relevantními eh, hráči. Další věc, kterou chci zmínit, je to, že rozpočtový výbor již eh, zasedal 18. září a pan zpravodaj Kalfin eh, doporučil zvýšit opcionální úsporu a e, tak, aby prostředky byly navýšeny celkově na 30 miliard eur oproti současným 5 a 20. E, to jsou fixní plus e, opcionální prostředky pro mandát. Jsem přesvědčen, že tento návrh bychom měli podpořit a zejména je třeba podpořit předakcesní země a země v sousedství a musím říci, že od začátku mandátu se využívání těchto prostředků eh, výrazně zvýšilo. Mě by zajímalo, jak se banka dívá na současný strop, tak jak je stanoven, a jaké jsou investiční potřeby eh, v našem sousedství, zejména na východě, ale také na jihu. A další otázka, eh, tam míří na komisi. Eh, vidí komise možnost zvýšit strop, tak jak to navrhuje pan Calvin, a jak toho lze dosáhnout? Závěrem bych chtěl poděkovat všem stinovým zpravodajům a poslancům za eh, příspěvky, zejména eh, pana Voclovi z ALDE a eh, paní Jakonsáry ze socialistů a taky některým zeleným poslancům, třeba pan Büdighofer, kteří podpořili a doplnili naše stanovisko, ačkoliv tady musíme ještě něco prodiskutovat. Já momentálně pracuji na kompromisech a samozřejmě vše, co řeknete dnes, zapracuji. Děkuji. Mohl by se zástupce Evropské investiční banky vyjádřit, eh, zda je možné odpovědět mm, našemu zpravodaji, prosím. Děkuji vám. Především bych chtěl panu Portaševičovi poděkovat za stanovisko a spolupráci protože myslíme si, že tato zpráva je vyvážená. Ale zpět k otázce. My jsme přesvědčeni, že hlavním cílem naší činnosti je v zásadě podpora zahraniční politiky EU. A to můžeme dělat vyrovnaným, vyrovnanou úrovní investic Blížíme se v současné době k zhruba ke 30 miliardám v celý, tedy ve všech eh, regionech, eh, kde jsme aktivní a my se domníváme, že tuto úroveň můžeme eh, zachovat ve veřejném sektoru, soukromém sektoru, klimatické oblasti a předstupní pomoci. my se domníváme, že naše akce mohou podporovat konvergenci směrem ke standardům a politikám Evropské unie. Na jihu jsme byli požádáni, abychom podporovali země v přechodu, které jsou tady v procesu politických změn a my se snažíme tedy udržet konstantní eh, úroveň. Eh, ve oblasti východního partnerství eh, se blížíme k hodnotě 1,2 miliardy, což je tedy zintenzivní zvětšování našeho angažmá v této oblasti. Děkuji. A nyní stínoví zpravodajové. Jako první paní kolegyně Líza Jakonsáry ze socialistické frakce. Děkuji. Já souhlasím s předřečníkem v tom, že návrh komise o který se eh, opírá tato zpráva, je eh, velmi vyvážená. Je důležité eh, zaměřit se na geografickou alokaci prostředků, protože když někde uberete, nebo spíše když někde přidáte, znamená to, znamená to že to musíte někomu vzít. A Prostě víc je vždycky na úkor méně jinde. Pokud se týče posilování východního mandátu, tak to proč ne, ale jestliže tam máme tedy strop 25 milionů plus obci dalších tři, to je to, s čím bychom měli pracovat. Já myslím, že ta práva je důležitá proto, aby, abychom podpořili lidská práva, základní svobody, demokratické hodnoty, eh, pracovní a environmentální standardy. To, je, to jsou naše klíčové hodnoty a my bychom měli zajistit to, aby nedocházelo k jejich erozi z důvodu jiných eh, zájmů. Proto je třeba vzít v úvahu eh, příslušné hodnoty. No a finanční operace s garancí EU by vždy měly jít ruku v roce s principy lidských práv, sociálních a environmentálních hodnot. To vše by mělo přispívat k plnění mezinárodních závazků a dohod, včetně v oblasti životního prostředí. No a také jsme se doslechli to, že transparentnost a informovanost to jsou důležité věci. Také eh, je třeba, abychom byli v jedné linii eh, se zprávou nedávno zveřejněnou, se zprávou tady o korupci. Děkuji vám. Děkuji a teď Graham Watson, eh, stínový zpravodaj za ALDE. Děkuji, paní předsedající. Já bych eh, chtěl eh, doplnit Jacka Protaševiče a je dobré, že je tady taková velká podpora. Myslím, že tady jde o spoustu peněz. To je 25 miliard během sedmi let, případně jestli se prosadí pan Hoyer, tak by to mohlo být až 30 miliard. Proto je důležité, abychom se soustředovali na to, jak se s tím bude dále nakládat. Mně jde o transparentnost. Jde o větší geografickou rovnováhu. A, a také vzhledem těm počtům lidí, eh, kterým pomáháme. A samozřejmě eh, jsou zde naše priority, to jsou lidská práva a boj proti klimatickým změnám. Nicméně, abych měl otázky eh, k zástupci EIB. Ano, legislativa EU, tedy třeba přístup k dokumentům. Eh, my tady máme pravidla a ta by měla být uplatňována plošně. Proč by EIB měla být výjimkou? Takže by se třeba zeptal, proč EIB není ochotná zveřejňovat v plném rozsahu uzavírané smlouvy se třetími zeměmi. Opravdu nevím, proč by tato informace neměla být veřejná. Pokud se týče rovnováhy, ptám se, proč tolik peněz proudí do eh, Latinské Ameriky a tak málo do Asie. Nemělo by to být vyrovnanější vzhledem eh, k eh, poměru jaksi lidnatosti obou oblastí. Ta rovnováha by měla být spíš obrácená. A také mám otázku, proč Tajvan Eh, je s ním zacházeno ze strany EIB tak, jako se zeměmi proti nímž eh, máme sankce, jako je třeba Afghánistán, Kuba nebo tak dále. A pokud se týče sladování s dalšími politikami EU, moje návrhy 42, 69 a 72 jsou takové, že eh, rozmístěvání prostředků by mělo být v souladu s politikou, s principy politiky pro daný region. A eh, tady, eh, tady se odpověď, kterou jsem dostal, je, že se tedy respektuje legislativa, ale já nemám nic proti legislativě a já tady hovořím o principech. Skutečně já myslím, že bychom neměli dávat peníze režimům, které jsou, se kterými se těžko můžeme smířit. Pokud se týče klimatické klimatických změn, tak tam končí zhruba 22 až 23 peněz. Komise říká 25 já bych řekl 40 Proč to není možné? A pokud se týče eh, těžby plynu, proč to chceme podporovat? Vždyť plynárenské, eh, tedy těžoři plynu, eh, vydělávají obrovské peníze. Proč tedy tam dávat naše peníze? To by bylo snad lepší dávat tyto peníze do přenosových sítí elektrické energie a tak dále. A tady je spousta dalších pozměňovacích návrhů, o kterých bych mohl eh, hovořit. Ale já bych si rád vyslechl seriózní odpovědi od EIB, protože my skutečně se chceme zastavit o těch vážných problémů. Děkuji. Nyní Sabine Lösing a poté EIB a zástupce komise. Ale pokud tomu správně rozumím, je stanovisko ke zprávě o garanci EU Eh, garance eh, zajišťující proti ztrátám z finančních operací. Čili mm, to je eh, trošku, trošku užší zaměření, než jak to tady někteří řekli. Sabine Lezing. Děkuji, paní, spra... paní předsedající. Já jsem za levicovou frakci předložila pozměňovací návrhy, já bych jen tak načetla. Za prvé je nezbytné podporovat eh, politické rozvojové projekty, a to nejenom tedy soukromé, ale zejména ty veřejné. Podle mého názoru obecné blaho a veřejná infrastruktura, zejména ve zdravotnictví a vzdělávání, by měly být prioritami Dále jde, eh, pokud se týče rozvoje pomoci, o dosahování cílů milénia. To je zmíněno i v návrhu komise. Čili tady podávám pozměňovací návrh. A v neposlední řadě eh, financování projektů na podporu obnovitelných zdrojů. Toto je jedna z hlavních témat a v souvislosti s tím můžeme také podpořit eh, pozměňovací návrhy pokud se týče pokud se týče zahraničního servisu, myslíme si, že ten by neměl mít eh, žádné pravomoce v oblasti přidělování prostředků. Dobře, takže nyní dám slovo zástupci EIB a prosím o stručnou odpověď a poté promluví komise. Protože eh, my zde máme zástupce pro oblast lidských práv a bylo by dobré, kdybychom si mohli promluvit. A kromě toho eh, je eh, třeba se připravit na to, že to bude, že to bude ještě neveřejné zasedání. Takže nejdříve EIB. Thank you very much and thanks eh, to the shadow report. Mnohokrát děkuji. Děkuji také stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy. Já se budu snažit Eh, soustředit konkrétně na ty otázky a případně to můžeme probrat eh, odděleně. Pokud jde o přístup k dokumentům, my plně implementujeme ve všech svých aktivitách uvnitř i mimo Evropskou unii evropskou legislativu. Takže máme vlastní politiku transparentnosti, protože musí být přizpůsobena eh, tomu, že jsme eh, banka, ale zároveň jsme orgánem Evropské unie a to znamená, že máme politiku přístupu k dokumentům. Pokud jde o dohody se třetími zeměmi, jsou to rámcové dohody, eh, které uzavíráme s partnerskými zeměmi v podstatě eh, tam eh, jde o naše operace v dané zemi, o povolení našich misí, o diplomatickou imunitu eh, a tak dále. V těchto dohodách není v podstatě nic politického. Nemáme problém s tím, abychom vám dali k dispozici tyto dohody během let byla, bylo už podepsáno hodně dohod a my bychom samozřejmě potřebovali do eh, souhlas eh, vždy té druhé strany, abychom to mohli zveřejnit. Eh, není to jenom na EIB, aby souhlasila se zveřejněním, ale my principiálně nemáme žádný problém s publikací. Pokud jde o rozdíl mezi Latinskou Amerikou a Ázií, my eh, nějak eh, nedělíme prostředky na jednotlivé eh, regiony. Jde o potřebu v jednotlivých regionech, a především pokud jde o přístup k úvěrům pro malé a střední podniky, eh, pokud je také o investice do zdravotnictví a vzdělávání a eh, boj proti klimatu, proti změnám klimatu. Eh, my jsme ochotní investovat do jakéhokoliv regionu. Snažíme se jednat podle politických priorit Komise Rady i parlamentu. Nemáme žádnou specifickou preferenci pro určitý eh, region. Zkrátka reagujeme na priority stanovené evropskými institucemi. Pokud jde o Tajvan, je to také politické rozhodnutí, není to naše volba, eh, jestli Tajvan je na tomto seznamu nebo jiném seznamu. Je to na radě a parlamentu, aby rozhodli, které peníze mohou dostávat eh, záruku od EIB. Pokud jde o legislativu EU, samozřejmě je pravda, že nemůžeme evropskou legislativu eh, nařizovat mimo ehm, evropské území, ale jako banka EU se snažíme prosazovat evropské standardy, pokud jde o životní prostředí, zadávání veřejných zakázek a, a tak dále. Je to pokračující práce, nemůžeme zkrátka nařídit někomu eh, třetímu naši legislativu. Ale jsme bankou EU, takže je pro nás přirozené prosazovat standardy EU tak, aby se odrážely eh, tyto standardy a principy eh, v našich investicích v zahraničí. Ale nemůžeme tuto legislativu nařizovat a prosazovat je tak, jak to můžeme dělat uvnitř EU. A pokud jde o klima, 25 je cíl, který stanovila naše rada pro celkové operace EIB uvnitř EU i mimo EU. A takže aby zde byla konzistentnost, bylo by eh, dobré mít eh, tato eh, čísla 90 eh, záruk uvnitř EU, 10 mimo EU. Musíme zajistit, aby cíle, které si stanovíme, byly dosažitelné. Jsme spokojeni eh, s tím cílem, který byl stanoven. Jít dále, než eh, co stanovuje tento cíl, by vyžadovalo přeměnu eh, některých cílů. A pokud jde o eh, projekty eh, plynařských společností. Ehm, samozřejmě to je opět politické rozhodnutí, my pouze provádíme politická rozhodnutí. A nyní předáme slovo komisi na několik připomínek. Mnohokrát děkuji za slovo. Já bych chtěl přivítat tuto výměnu názorů ve výboru. Myslím si, že některé připomínky byly velice užitečné. My je bereme na vědomí. Pouze bych se chtěl vrátit eh, k otázce, kterou, myslím, zmínil zpravodaj. A týkala se celkového rozpočtu a co to vlastně finančně znamená. Celkový strop 25 miliard je stanoven záručním fondem, objemem záručního fondu, a který je k dispozici z evropského rozpočtu. Snažíme se zajistit, aby 9 celkového mandátu šlo na záruky EIB. Pokud eh, se objem tohoto záručního fondu zvýší z 25 miliard na 30 miliard, bude to znamenat, že z evropského rozpočtu bude muset jít eh, více do to, tohoto záručního fondu. Nemám před sebou přesná čísla, ale pokusíme se eh, to všechno vypočíst při nejmenším do rozpravy ve výboru pro rozpočet ve čtvrtek. Mnohokrát děkuji za stručnost, děkuji také všem, kteří přispěli do této diskuse, do této první výměny názorů. A chtěla bych vám připomenout, že budeme hlasovat 10. října. A tímto uzavírám tuto část naší diskuse a přejdeme k dalšímu bodu, a to je výměna názorů s panem Lambrinidisem, bude to neveřejné jednání, takže bych chtěla požádat všechny, kteří zde nemají být na neveřejné jednání, aby rychle odešli. Já rovněž musím odejít na několik minut.